porušuje i svrchovanost zbytku členských zemí Evropské unie. A proto je to tedy záležitost, která se týká svrchovanosti všech. A rád bych řekl ještě jednu věc. Ta dvou třetinová většina, na kterou se tady všichni odvolávají, která ovšem pochází ze 70% hlasů občanů, ne tedy z dvou třetiny hlasů občanů, to je tedy něco, čím se každý tak nějak ohání. A zdá se, že ústava tady má velký sociální konsensus. Jenomže ono je to přesně naopak. Oni vlastně vyloučili opozici a postavili se o to, že vlastně již nyní ústava v společnosti vyvolává velké spory. Děkuji. Eh, Pane Tavareš, eh, akceptujete modrou kartu? So- Dobře, takže prosím. Velice stručnou otázku, pane Taváreš. Kdo vám dal právo hovořit za 500 milionů evropských občanů, protože vy jste eh, se takto vyjadřoval ze široka. Průzkum ukazuje, že mnoho občanů